Ladies and gentlemen, please be seated once more. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, budeme pokračovat v dnešním našem eh, zasedání. A teď tady není jenom výbor sede, ale v tomto bodu pořadu jednání nastává chvíle pro veřejné slyšení které se bude eh, věnovat bezpečnostní situaci eh, v jižním a východním Čínském moři a v důsledcích eh, této situace na, pro globální bezpečnost. Toto slyšení vedeme společně s výborem AFET a proto je mým potěšením a no, radostí, že mohu přivítat pana Eh, Andrse Vistisena, místo předsedu výboru AFET a eh, on eh, nese několik slov úvodem, pak já představím naše ctěné panelisty, jsou to čtyři mimořádně zkušení Eh, panelisté, takže nejprve Ander. Děkuji, ano, já budu nesmírně stručný, protože máme tady velmi mnoho důležitých řečníků. Chci také všechny přivítat jménem výboru AFET. Díky za to, že SEDE na sebe vzalo hostitelskou roli územní konflikty mezi Čínou a dalšími zeměmi, jako eh, Japonsko, Spojené státy a další v této oblasti jsou eh, zásadní a jsou tady obavy, že by eh, tyto konflikty měly, mohly přerůst pro, v globální bezpečnostní hrozbu, důsledky pro dopravu, jak osobní, tak obchodní a také, že by mohly mít nepředvídatelné globální ekonomické, sociální a politické důsledky. To nemůže být vyloučeno. Proto je to velice zásadní slyšení, eh, zásadní téma a eh, proto tedy eh, se těším na příspěvky našich vzácných hostů. Děkuji. Děkuji, vážený spolupředsedo. A ještě než představím naše panelisty, tak dovolte, abych eh, ve svém rodném jazyce přivítala eh, spoluobčany. Je tady s námi dnes polská delegace. Ráda bych tedy přivítala eh, srdečně tuto polskou delegaci mladých lidí, kteří přijeli z Polska na návštěvu Evropského parlamentu. Pozvala jsem je já. Jsou to eh, mladí absolventi eh, středních škol, kteří mají za sebou maturitu a účastní se dnes tohoto našeho veřejného slyšení eh, které se zabývá bezpečnostní situací v čínském východním a jižním moři. A přecházím zpátky do angličtiny říká paní předsedkyně. Prvním naším panelistou je pan Gunnar Wiegand, ředitel eh, v rámci Evropské služby pro vnější činnost eh, pro oblast Azie a Tichého oceánu. Vítejte, pane řediteli. Pak eh, je tu s námi pan profesor Bernard Oxman, který je profesorem Eh, přednášejícím eh, na univerzitě v Miami ve Spojených státech a specializuje se na eh, námořní právo. A jeho příspěvek k tématu těch ilegálních aspektů východního, eh, jeho východního a čínského moře má velkou hodnotu. Eh, následně bych tady chtěla také eh, přivítat významnou analystku paní Evu Pejšovou, která je významnou analystkou v EU v Paříži a v neposlední řadě bych také chtěla přivítat významného eh, vědeckého pracovníka z institutu Klingendale v Nizozemí, pana Franz Pole van der Putena, eh, který také eh, se vysloví k tomuto tématu. A bez dalšího otálení bych tedy chtěla eh, dát slovo našim eh, řečníkům. První je na řadě pan ředitel Gunnar Wiegand. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, za to, že jste nám dala dnes možnost eh, hovořit o tomto významném tématu, které má důsledky pro globální bezpečnost. Není to jen otázka bezpečnosti regionální. Evropská unie od samého počátku jasně e, říká a dává najevo, že má své vlastní zájmy při prosazování míru a bezpečnosti v regionu, protože deset hlavních e, obchodních partnerů e, je právě v Asii a e, téměř 50 námořní e, obchodní přepravy jde právě tudy. E, takže energetika, zboží, to je všechno velmi zásadní, včetně zemí Unie. Dám vám jenom jeden příklad. U nás doma hlavní automobilka nemohla vyrábět určitý model po celé dva týdny, jelikož nebylo možné dostat některé eh, ty eh, důležité Eh, byť drobné, ale důležité eh, díly eh, právě z této oblasti, takže tento model pak nemohl být dodáván a byly z toho velké problémy. A to se vše také odehrává a může ještě odehrávat na mnohem větší, ve mnohem větší míře. V roce 2016 Rada přijala globální strategii Unie v říjnu 2016 v tom, v tom smyslu, že globální bezpečnost v Azii Asii je nutným předpokladem naší prosperity, takže je třeba vést eh, ekonomickou diplomacii s našimi partnery v eh, regionu. Když eh, se dostáváme k otázce jižního, čínské, jeho, jižního a východního čínského moře, tak bych chtěl citovat něco, co bylo vydáno v březnu to znamená, když komise vydá něco takového, takovéto prohlášení, tak eh, to je eh, odsouhlaseno všemi 28 členskými státy. A v tomto prohlášení se říká, že Unie je znepokojena eh, tím, že jsou vlastně vojenské, vojenská zařízení a střely čím dál tím více rozprostírany v této oblasti a Unie v tom eh, smyslu také volá potom, aby všechny strany opustily od militarizace oblasti a eh, zdržely se unilaterálních eh, aktivit. Jsou to prostě jasná slova, na kterých se shodlo všech 28 členů a bylo to mnohem dříve, než se vlastně v červenci vyslovil arbitrážní soud ve věci a e, ta konfrontace je mnohem větší než v loňském roce. V roce 2012 hlavní směry e, pro politiku ve východní Asii e, v tomto směru pro Unii poskytly hlavní body. Ty cíle zůstaly v podstatě stejné. Postoj rady se také znovu odrazil v námožní strategii Evropské unie. V červenci loňského roku to zase byla strategie vůči Číně a e, pak tady byly ty dvě, e, byla ta dvě prohlášení, z jednoho jsem právě citoval. E, jde o zásadní principy. Za prvé, co se týče umluvy OSN o nám, právu na moři, tak právní řád musí vyplývat z principů mezinárodního práva a e, že je rovněž zúrazněno, že je třeba řešit e, problémy mírovou cestou. Za druhé, co se týče e, jeho východního Čínského moře, tak Evropská unie přikládá velký význam bezpečnosti plavby a překonávání překážek, které by mohly narušovat bezpečnost a bránit obchodu a e, k e, řešení sporů. Evropská unie se nevyjadřuje k otázce svrchovanosti a územním nárokům. Zároveň e, obě, všechny strany vybízí k tomu, aby si vyjasnili E, všechny tyto sporné otázky výhradně mírovými a e, mírovými cestami a cestou spolupráce a prostřednictvím e, mezinárodních právních norem a také prostřednictvím Engels a jeho arbitrážních řízení. A pak jsou tady regionální procesy a jejich podpora, takže Evropská unie podporuje, aby se rychle vytvořil e, kodex chování mezi Čínou a sousedy na základě prohlášení z roku 2012. Eh, tento kodex chování eh, by byl důležitým krokem k tomu, aby byl nastolen mezinárodní pořádek a byla dodržována pravidla. Eh, my se samozřejmě snažíme tyto principy a cíle přetavit do konkrétních aktivit a zatím došlo k realizaci následujících iniciativ. V listopadu 2013 již tehdy Evropská unie iniciativně připravila první dialog na vysoké úrovni o námořní bezpečnosti žádosti, e, otázky jako dohled nad moři, otázka piráctví a tak dále. V tomto směru máme co nabídnout našim azijským partnerům, co se týče e, řízení, společného řízení zdrojů. A tak toto také probíhá na úrovni členských států. Ne všechny spory našich členských států byly eh, vyřešeny úspěšně, například mezi Německem a Holandskem, ale společně se sdílejí tedy zdroje. Eh, pak eh, Eh, Azijské regionální forum bude v rukou Austrálie na tři roky. Toto období začne v září. Eh, je připravován společný pracovní plán, eh, který pokrývá otázku námořního životního prostředí, bezpečnosti, navigace a také posilování spolupráce v oblasti námořního práva a jeho dodržování. Unie také velmi bedlivě sleduje legislativní procesy v partnerských zemích na azijském kontinentu, které mají samozřejmě dopad na zprávu e, moří. A tady bych chtěl e, upozornit vás všechny na e, otázku právního nástroje, který je teď novelizován, nástroj z roku 85. Už jsou tady určité pozměňovací návrhy. Eh, tohoto eh, zákona o bezpečnosti plavby z roku 84 a je třeba sladit eh, ty nové pozměňovací návrhy s UNCLOS a vy jistě všichni chápete, co to znamená. Velice brzy dojde ke konání summitu mezi Čínou a Spojenými státy. To se bude konat počátkem června a my také začneme e, vlastně, e, pardon, unijní summit s Čínou a my také začneme v tomto směru EU-China Blue Year a bude to e, také další vyjádření naší vůle spolupracovat i v těchto otázkách velice těsně s Čínou. Boris. Děkuji, pane řediteli, a teď předám slovo panu, panu profesorovi Oxmanové. uh, um, Děkuji paní předsedkyně, pane spolupředsedo a vážení poslanci. Já jsem velmi rád, že jsem mohl být pozván na toto slyšení. Přijel jsem sám za sebe, to znamená zastupuji zde pouze sám sebe eh, v rámci této přednášky. Když hovoříme o eh, bývalém eh, ministru zahraniční věcí Henry Kissinger říkal, že co si cení nejvíce na právnické profesi, je to, že neustále je každému právníkovi připomínána platforma základních norm a pravidel. A tato platforma, která by měla tvořit základ naší eh, debaty, je otázka právního státu a mezinárodních právních norm. To je přetrvávající dar moderní Evropy, jak na zemi, na souši, tak i na moře. A dva pilíře stávajícího uh, uspořádání je charta uh, eh, OSN a úmluva o právu a moři OSN. To by se mělo, mohlo jevit jako pouze regionální problém s regionálními dopady, ale celosvětové eh, dopady takového porušování pravidel by měly být eh, zcela jasně vysvětleny, jelikož výsledkem by mohlo být oslabení celosvětového právního řádu a celosvětové bezpečnosti. Eh, Nároky Číny na jeho čínské moře a související kroky představují velký problém. Čína poukazuje na to, že tyto otázky jsou pouze regionálního charakteru a měly by je tedy řešit státy daného regionu. Tak to je. Ale nároky Číny a příslušející kroky ovšem eh, mají dopad na zájmy dalších států, ať už mají tyto státy hranice v Jihočínském moře či nikoli. Za prvé zde jde o udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, za druhé zde jde o smírné vyřešení mezinárodních sporů. A to je samozřejmě středobodem charty OSN. Za druhé zde jde o zájem na zachování celosvětového řádu na moři a v oceánech, včetně svobod a práv, eh, navigace, komunikace na moře, což je něco, na čem mají zájem, zájem všechny státy. To je pochopitelně další středobod eh, úmluvy OSN o právu a moře. Narušení takovýchto zájmů může mít eh, další eh, související dopady. Celosvětová mobilita na moři je důležitá pro zachování mezinárodní bezpečnosti a stability. Máme-li na výběr, tak eh, žádný stát nebude tolerovat narušení těchto základních komunikačních kanálů. Zásah do těchto zájmů totiž představuje zásah i do dalších zájmů, a to v jiných částech světa. Nejde tedy pouze o konkrétní kroky a nároky Číny. Za prvé, Čína si nárokuje velkou oblast v Jihočínském moři, což souvisí i s tím, co říká, co, co, co Čína označuje jako čerchovaná červená linie, kterou vidíme zde na mapě. Historicky eh, tyto nároky nejsou vůbec nijak eh, zasazeny a nemají žádnou oporu v úmluvě o zákonu a eh, moři. To znamená, dochází k velkému odklonu od této dohody. A mm, rozhodčí nález nakonec nahrazuje předchozí, eh, předchozí dohodnuté nároky. Navíc dotčené státy nikdy nesouhlasily s nároky Číny svých historických práv. Čína však nadále mm, tyto nároky prosazuje a to i po vynesení rozhodčího nálezu. To je problém z hlediska mezinárodního právního řádu. Ty státy, které původně činili své nároky nad rámec toho, co umožňuje umluva o právu o moři, v tuto chvíli již své nároky sladili s příslušnými ustanoveními. Čína však udělala přesný opak. A pokud může Čína, proč by nemohli ostatní? Řada států má za sebou dlouhou historii působení na moři a dlouhou historii nároků v této oblasti. Hmm, je to i důvod, proč vlády některých arabských států nechtějí používat eh, termín Perský záliv. I pokud bychom chtěli tyto nároky Číny brát tak, jak je Čína v tuto chvíli staví, dochází každopádně k, k poškozování a oslabování právního řádu dle úmluvy. Zvyšuje se riziko narušení práv a svobod eh, pohybu na moři. Nebylo by těžké najít právníky, kteří mají za to, že určitě bude svoboda pohybu na moři tímto krokem Číny narušena. Krom historických nároků Čína rovněž trvá na tom, že ostrovy Spretly by měly představovat jednotný celek eh, nároku eh, mořského území. Eh, toto bylo odmítnuto v rozhodčím nálezu, ale v tuto chvíli podle čínských zdrojů tyto kroky Číny opět posilují. Nejde, a na to musím upozornit, jenom o technickou záležitost námořního práva. Úmluva umožňuje pouze eh, to, aby za soustroví byly považovány pouze ostrovy, které jsou eh, uprostřed eh, moře. Úmluva tedy říká, že jsou dány tyto limity a kontinentální státy mohou nárokovat pouze takovéto ostrovy čím se eh, ochrání svoboda pohybu na moři, jinak by docházelo k hrozbě pro mezinárodní mír a bezpečnost a není potřeba se eh, zaměřit příliš eh, daleko, stačí se podívat na oblast Egejského moře. Údajný základ a opora těchto nároků, co se týče ostrovu Spretly, je prý obyčejové mezinárodní právo. Toto odůvodnění jako takové je systematickou hrozbou pro působení a fungování umluvy o zákonu a moři a co se týče i vícestranných dohod. Je-li to tedy mm, pouze tato opora. Cílem úmluvy bylo překonat problém nedostatečné stability a nedostatečné jistoty, která se uh, vytvářela v průběhu 20. století, kdy byly činěny jednostranné nároky na moře. Pokud bychom přijali tento koncept a odchýlení se od eh, ustanovení úmluvy, tak je pravděpodobné, že se takovýto průlom neomezí jenom na eh, skupiny ostrovů Jeden, jeden z nejdůležitějších příspěvků úmluvy je zapracování ustanovení o tom, že jakákoliv strana sporu může předat svůj spor eh, k projednání rozhodčímu tribunálu a všechny smluvní strany s tímto ustanovením souhlasily. Pokud bereme vážně principy právního státu a mezinárodního práva, tak musíme uh, vážně trvat na tom, aby byla eh, dána tato rozhodčí pravomoc. Čína ovšem zcela explicitně rozhodčí nález nepřijala, tvrdí, že nález nepřijme a chová se úplně jinak než ostatní státy v podobné situaci. Do této doby totiž zatím uh, nevykazuje žádné známky toho, že by se chtěla tímto nálezem řídit. Rovněž také musíme jasně říci, jaký je rozdíl mezi nárokem na jedné straně a sporném území či sporných hranicích státu. Druhá otázka totiž je otázkou, kterou mohou řešit dva státy, které mají určitý spor eh, a jeden z těchto států může nebýt ochoten ustoupit ze svého stanoviska. Ale otázka toho, jestli nějaký stát má nebo nemá nárok, svrchovaný nárok a svrchované právo na určitou část uh, moře či eh, území. To už je otázka pro všechny zúčastněné státy, protože to zasahuje do jejich práv a jejich svobod a eh, zájmu mezinárodního společenství jako takového. Proto například Čína veřejně napadla nárok Japonska na jakékoliv kontinentální území v oblasti Okinotorishima. Tvrdila, že je to pouze skála a že je to otázka, kterou by eh, měla, mělo řešit mezinárodní společenství. Co se týče Jihočínského moře, tak tribunál eh, pojednával eh, stejnou otázku zvláště, pokud, zvláště tu zda ostrove Spratle patří do výlučné hospodářské zóny. Eh, ostrovy Spratly jsou malé, největší z nich má asi půl kilometru, ale přítomnost těchto malých ostrovků může mít velice výrazný dopad na eh, sousední státy a já to ukážu tady na mapě. Zde vidíte schematický náčrt těch tří států kolem moře. K tomu přidáme 12 mil moře teď 200 mil výlučné hospodářské zóny u každého z těchto tří ostrovů a teď předpokládáme, že by tam byl uprostřed malý ostrůvek, který by patřil pod svrchované území jiného státu. Takovýto ostrůvek by měl třeba 12 námořních mil. A teď si představme tři scénáře. Za prvé, tento malý ostrůvek by byl považován a na schvál eh, používám podmiňovací způsob, aby byl považován jenom za kus skály a tudíž by mohl patřit do výlučné hospodářské zóny těch 200 námořních mil. Za druhé, neexistovalo by eh, žádné ujednání týkající se mm, překryvů nároku 200 eh, mil. A za třetí, byl by zde stát, eh, suverénní stát, který by chtěl svoji výlučnou pravomoc vykonávat v rámci celé 200, 200 mil dlouhé zóny, aniž by jakkoliv zvážil nároky těch dalších tří států. A takto by vypadal výsledek. Všechny nás měla zasáhnout zpráva o tom, že mezi Čínou a státy ASEAN došla, došlo k určitému pokroku, že došlo k nástinu jistého dalšího rámce. Já si myslím ale, že je potřeba říci, že to nijak nevyvinuje Čínu eh, z toho, že je třeba dodržovat chartu OSN. Toto sdělení by mělo naopak více motivovat Čínu, aby uzavřela a realizovala svůj dostatečně dobrý etický kodex, aby pomohla těm úřadům eh, eh, dále jednat. Rovněž nám to také ukazuje, že Čína v tuto chvíli mlčí a eh, vnímá mlčení ostatních jako souhlas. Rovněž to také znamená, že Čína usiluje o dlouhodobé zájmy. Je to nová námořní velmoc a má své zájmy na stabilitě v oblasti moří a tento její zájem bude s postupem času jen růst. Jde o zajištění si práv a povinností všech států smluvních stran úmluvy, což jenom posiluje předpoklad dodržování všech pravidel ze strany jednotlivých mezinárodních aktérů. Tím to bude pro Čínu a stejně jako pro ostatní státy předtím mnohem snažší. Bude pro ně snažší eh, vysvětlit své eh, svá pochybení. A já uzavřu tím, že řeknu, že bychom se měli vyhnout oslabení mezinárodního eh, řádu a pořádku jak v oblasti Jočínského moře, tak i jinde. A Čína musí dodržovat své mezinárodní závazky podle charty OSN a podle úmluvy o e, právu a moře, což zahrnuje dvě věci, které musí Čína udělat. Za prvé musí vymezit své námořní nároky a omezit je pouze na to, co má oporu v úmluvě, musí rovněž dodržovat práva a svobody všech států na pohyb na moři, tak jak to nakonec jako tvoje úmluva. Já vám děkuji za pozornost. Very much indeed. Pane profesore, děkuji. A nyní dám vám slovo paní doktorce Evě Pejšové, která pohovoří za EU ISS. Děkuji. Jsem ráda, že mohu přispět do diskuse a bylo mi řečeno, abych zmínila bezpečnostní dopady těchto napětí a budu tedy se zaměřovat na strategické dopady, eh, geopolitické eh, dopady, které tyto, eh, tyto, tato napětí mají a také na ekonomické dopady a již jsme se velmi, vynechala jsem tedy jakékoliv právní dopady, protože jsem věděla, že o těch bude hovořit pan profesor Oxman, ale to jsou samozřejmě, ty patří mezi nejdůležitější aspekty této eh, problematiky eh, Pravděpodobně všichni znáte ty konkrétní nastalé problémy v jeho čínském moři. Možná bych zdůraznila následující. Kromě těch 90%, který se nárokuje Čína e, tou svojí linií, také Větnam si e, nárokuje 70% tohoto území a Filipíny 30, ale nemluvím o dalších Malajzii a Brunei, kteří tež usilují o část tohoto území. E, e, tyto spory nejsou e, nijak nové byly, probíhají od samého počátku po dlouhou dobu, ale teprve v nedávné době se obrací na toto téma pozornost, zejména od roku 2009, kdy mm, vlastně Čína v rámci UNCLCS mm, vlastně úřadně, úředně předložila svůj nárok, jako, který je vymezen tou jejich demarkační eh, čárou a od, v roce 2000. 13 potom předložení mm, žádosti eh, k arbitrážnímu soudu, soudu ze strany eh, Filipín a vedle toho i konkrétní důkazy o tom, že eh, v té, tě, tom souostroví Spretli, které je nejvíce předmětem sporu Čína, staví další ostrovy. Loni byl tedy vydán ten arbitrážní nález, ale to vůbec neznamená, že tím ta napětí zmizela. Jak to skutečně vypadá? vypadá. Toto jsou poslední satelitní eh, snímky eh, iniciativy eh, transparentnosti z roku 2016 a od toho roku 2013, možná chvilku předtím, eh, začala eh, vlastně si nárakovat nebo mm, obsazovat to území na sedmi z těch malých ostrovů. Tady vidíte čtyři z nich, z toho tři jsou ty nejdůležitější Johnson, Suby Reef a eh, dole vleve, levo Fury Crass Reef. Jsou to tedy vlastně útesy a nejdůležitější zde jsou ty eh, vojenské eh, náznaky, protože vidíme, že jsou tady přistávací plochy, k těm se dostanu, eh, vidíme, že jsou tady radar, radary a hangáry a na třech těchto ostrovech jsou také systémy SAM, tedy systémy vzduch země. Eh, což eh, vede k určitým podezřením samozřejmě, jaké zájmy mají, má Čína s těmito ostrovy. Čas, často se říká, že Čína není jediná země, která staví eh, tyto ostrovy. Čína to říká sama a to je pravda, ale abychom měli to srovnání a vyrovnaný pohled, toto je, co dělá Větnam a jak staví Větnam. Je to mnohem menší rozměr, jenom jeden ostrov má při přistávací eh, plochu a když se podíváme za posledních několik let, je to 3000, 3000 eh, eh, hm, akrů země ze strany Číny a 120 ze strany Větnamu. Čili je tady rozdíl v tom rozměru toho problému. Ty ta eh, délka těch eh, přistávacích eh, ploch nám také ukazuje, jaké, jaká letadla tam mohou přistávat a to má strategické dopady. Ten nejvýraznější je zcela napravo, to je ten Fury Cross Reef, to je přistávací plocha v délce 3000 metrů, takže tam může přistát i strategický bombardér, který je úplně jiné letadlo, jiné významnosti společnosti než nějaká menší v této oblasti. Eh, jak vypadají ty ostrovy Spretly? Eh, tyto eh, nalevo jsou ty, které si narokuje Čína, ty červené jsou větnamské, některé jsou malajzijské, ale tyto, toto asi je vám známo. V nedávné době tedy konkrétně eh, minulý pátek, Čína oznámila svůj záměr vystavět první takovou strukturu na eh, tom eh, ostrově Scarborough Shoal a analytici velmi pečlivě toto sledují a varují před tím po dlouhou dobou. Důležitost Scarborough Shoal je strategická, tak jak vidíme na té mapě. Je to vlastně poslední tečka, kterou, nebo poslední dílek, který Čína potřebovala k tomu, aby získala kontrolu eh, nad celým tím územím a, poku, a zároveň i nad celým eh, vzdušným prostorem, aby ho mohla pokrýt le, eh, letouny. To jsou fakta. Spekulace Eh, o tom, že Čína toto vyhlásí eh, jako eh, obranou leteckou zónu pro sebe, je, jsou založené na realitě a toto, tento poslední krok jí to umožní jak, jak tedy vypadá ta militarizace? Jednak eh, to, eh, co zatím bylo úředně oznámeno, je, že to je pouze monitorovací zařízení pro životní prostředí eh, když původně se začalo stavět na těch předchozích útesech, bylo též oznamováno, že se jedná jenom o ekologické stavby, měření ekologické úrovně, ale to se ukázalo, že tak není. Já bych si vypůjčila definici, kterou Sám parlament přijal, přijal loni k tomu, co je považováno za hybridní hrozby, úplně v jiném kontextu. Když se podíváme na některá ta klíčová slova, na některé ty eh, definice toho, co je hybridní hrozba, můžeme tuto definici velmi snadno aplikovat na Čínu a Jihočínské moře. Jednak využití nekonvenčních metod, používání civilních prvků, není to jenom námořnictvo, je to také Mm, pobřežní hlídka, rybářské eh, flotily, které jsou náhodou zároveň ozbrojené, používá velmi chytré malé kroky, eh, takovou tu salámovou techniku, eh, které si je obtížné zaznamenat. Eh, jeden z takových výrazných je vlastně administrativní či správní zahrnutí těchto, těchto území, založení města Sanča, které je správním centrem, ale je to také rozvoj turistiky, eh, výletní lodě vlastně postupně eh, budují to, co se pak stane už reálným stavem. Dále je to využití ekonomických a diplomatických tlaků. Čína vždycky eh, vyjednávala bilaterálně s různými zeměmi, které si tež činí nároky Filipínami, Větnamem a vždy využívala ne vždy využívá velmi férových metod eh, diskuse. Jednak eh, sem patří i ehm, motivační nebo pobídkové, obchodní pobídkové nástroje, ale také něco, co se blíží určité šikaně. To, že tedy tyto snahy ze strany Číny tady jsou eh, a mají jasné, centrálně koordinované, ten cíl je jasný. Eh, Jeho čínské moře je eh, v národním, klíčovém národním zájmu Číny, není to vůbec při, předmětném nějakého hm, jednání, ta územní celistvost a hm, není tedy, hm, jak si je považováno za čínské území. A ta poslední část je určitá nejednoznačnost toho, jak Čína vystupuje slovně a jaká je realita. Například ten, ta, ta situace kolem Scarborough Shoal je nedávný příklad. V roce 2016, kdy Uh, uh, přijel filipínský prezident Duarte do, Be do Pekingu, aby toto vyjednal, uh, bylo to prostě červená linka, přes kterou se nesmělo v těch jednáních jít a o rok později eh, vidíme, že k tomu eh, došlo a to je velmi frustrující eh, a tím také vlastně se jednání Číny stává mále méně předvídatelné ta napětí v Jehočínském moři znamenají tlak na celku celou dynamiku bezpečnostní celého regionu. Spojeným, spojené státou jsou tradiční přítomnost, tradiční poskytovatel ochrany, působí tam eh, operacemi ochrany svobody plavby a A co je nejdůležitější, to je nejdůležitější mnoho hlasů zaznívá, eh, nebo otázek zaznívá na legitimuty přítomnosti Spojených států vzhledem k tomu, že došlo k takovému vývoji, takže ta jejich síla tam již nemůže nic zastavit. Japonsko má klíčový zájem v jeho čínském moři. Jedna, je jednou z nejhlasitějších eh, stran tohoto problému. Nedávno eh, ohlásili Eh, rozmístění eh, mm, nosičů helikopter v tomto eh, území a mm, Eh, účastní se, budou se účastnit také výročního vojenského cvičení. Toto Čína kritizuje a možná bychom to měli tudíž sledovat eh, bedlivěji, protože se jak si Čína snaží dát mezinárodní rozměr tomuto sporu s cílem eh, hlídat své vlastní zájmy. ASEAN is... ASEAN je možná nejvíce zasažený. Kromě bilaterálních jednání Čína se snaží ASEAN rozdělit a e, výsledkem je slabší bezpečnostní architektura v regionu, protože e, ASEAN je tím vůdčím prvkem a tady musíme být velice opatrní, protože e, to, co Čína dělá, zamezuje ASEANu, aby věci vzal pevněji do rukou. Pak jsou tady další hráči, například příklad Indie eh, se svou politikou konat směrem východním, Austrálie eh, a pak Unie prostřednictvím eh, Francie například a dalších. Takže skutečně se stává tato oblast hlavním E, problémem. E, a pak je tady ještě otázka e, těch lodí a jejich počtu v určitých zemích, které jsou zasaženy, zapleteny do toho konfliktu. Pak jsou tady ty platformy přistávací a v případě Japonska jsou to zase nosiči helikopter, pak jsou tady mm, ponorky a další zařízení a Filipíny z toho stávají jako poměrně málo vyzbrojené. Pak jsou tady nové akvizice eh, ponorek, ruských ponorek eh, ve Vietnamu a tak dále takže my tomu říkáme takový e, vlastně takové zbrojení, horečnaté zbrojení v regionu a kromě toho je tady prostě nebezpečí náhodných střetů. E, to je jakoby e, vyloučené, ale když se pak podíváte na fyzické charakteristiky tohoto moře, které je prostě velmi teplé, velmi mělké, eh, tropické, tak pokud tady bude hodně ponorek, které eh, mají problémy s tím, aby se v takovémto prostředí eh, prostě ne, nese, ne, nesetkali, nestřetli, tak si dovedete představit, co by v opačném případě nastalo. A pak se tady samozřejmě opravdu jeví, že míň, eh, postoj k tomuto moři, eh, k jeho eh, čínskému moři je zásadní, pokud chcete vůbec hrát nějakou roli. Takže slabší bezpečnostní architektura, náhorné střety, nedostat, ne, neexistující kodex chování, který se stále ještě jeví předmětem diskuze, a to od roku 2003 tady něco existuje, ale je to neustále spochybňováno. A pak tady prostě je nedostatek vládnutí, nedostatek spolupráce, ohledně takovýchto takových těch každodenních bezpečnostních otázek prostě e, můžou tady být e, i jednoduché e, trestné činy, pirátství a tak dále. A země se ani kolem těchto věcí nejsou schopny dohodnout, protože každý rozhovor se zastaví na otázce jeho čínského moře a těch sporných pohledů na něj. Takže co v takovéto situaci dělat? Možná každý, kdo to zblízka či z dálky sleduje ty spory kolem jeho Jižního Čínského moře eh, asi četl článek eh, v novinách a eh, hydro... Leading and simplistic že, že tato, tento region je prostě bohatý na, ropná ložiska. E, takže ano, e, to je e, pravda, ale tyto ložiska se nenacházejí zrovna náhodou v těch spochybňovaných územích. Hospodářská, hospodářský význam tady těch Eh, obchodních a dalších eh, cest, ten už byl zmíněn, 3 triliony eh, ročně v obchodních výměnách, cesta pro ropu, pro zimní plyn, ale zase svobodu volné navigace nemůžeme zaměňovat se svobodou na mořích. Obchodní lodi nejsou, nejsou spochybňovány, či není jim nějak představu není ničím hrozeno a pokud samozřejmě nejsou loďmi eh, některého z těch konfliktních eh, států. A pak je tady jedna věc, která se mi zdá velice významná a ona je významná a dost se o ní nehovoří. Pan eh, profesor Oxman hovořil o environmentálních otázkách a to je velmi zásadní. Například rybolov hraje zásadní roli. 12 veškerých úlovků se odehrává právě v jeho Čínském moři. To je opravdu velké množství pro tak malou oblast. A nezapomínejme, že Čína je jedním z největších, jestli ne největším eh, konzumentem ryb, 34%. Všechny eh, pobřežní ekonomiky závisejí na eh, rybolovu, závisejí na proteinu z ryb ve svém stravování a E, to e, moře je přitom téměř vyloveno podle některých zdrojů. Te červené e, tečky ukazují už prostě prázdná místa, vylovené oblasti, žluté a zelené ještě představují místa, kde se loví. Hovoříme o továrnách doslova na výlov ryb a poža- poptávka je čím dál tím větší a přitom to moře bude čím dál tím méně poskytovat nějaké e, rybolovné zdroje. A tak tady hovoříme o středně a dlouhodobém problému a možná, že to bude jedním z hlavních důvodů patrně za tímto napětím. A co s tím podnikneme? Toto je e, reakce prezidenta Teteho z pondělí Eh, tváří v tvář eh, čínskému eh, oznámení toho, že Eh, začíná stavět svá zařízení na Scarborough Shoal. Je to nějakých 15-16 kilometrů dlouhý, eh, dlouhé skalisko, eh, které je schopné, tento ostrůvek je schopný, aby u něho přistály velké lodě. Pan prezident řekl, co s tím budeme dělat. Filipínci Eh, samotní eh, si s tím neporadí, dokonce ani američané nebyli eh, schopni optimisticky nějak jako výrazně sdělit, že je možné něco učinit a právě pokusy o držení se jednotné mezinárodní fronty, která prostě se řídí právním, principy právního státu a soudním postupem Eh, tak eh, tam bohužel v roce 2016 jsme eh, tak trochu ztratili určitou šanci. Tam to mezinárodní společenství mohlo možná sledovat důsledněji. Země by prostě měli zůstat přítomny, aby byl zachován ten princip svobody navigace a prostě zachování těchto eh, postupů eh, je asi možností, eh, včetně širokého E, přístupu e, k environmentálním námořním e, otázkám. Ale komplikované je to v tom, že Čína tvrdí, že je vlastně legitimním správcem této oblasti. My samozřejmě vedeme dialog s ASEANem a také s Větnamem o námořní spolupráci. To jsou věci, ve kterých musíme pokračovat a musíme se také soustředit na to, co já nazývám takovými každodenními bezpečnostními námořními záležitostmi, jako eh, rybolov, bezpečnost na moři a tak dále. Musí to být prostě eh, dlouhodobější úsilí v čase a Eh, pokud bychom hovořili o nějakém silnějším, eh, o nějakém mechanismu pro prosazování práva, nějaké mírové spory, na, eh, můžeme například použít expertizu v preventivní diplomacii, jsou tady řada dalších otázek, které zůstávají na stole a já si myslím, že právě můj kolega o tom bude teď hovořit. Je zřejmé a jasné, že hlavní eh, tématem jsou aktivity Číny, eh, které se prostě tady odehrávají eh, v jeho čínském moři, ale když se podíváme na Indický oceán a na jejich dlouhodobé cíle, čínské cíle, tak tam se to opravdu nezastavuje u toho jeho čínského moře. Dlouhodobou otázkou je, co tedy Eh, dlouhodobě bude platit, jak to bude s tím mezinárodním systémem, podaří se nám ho podržet, eh, uchovat a jak na to půjdeme. A právě můj kolega Franz Pol se bude zabývat touto otázkou, takže já končím. Předsedkyně, děkuji a slovo má teď pan doktor Franz Paul van der Putten z Institutu Klingendal v Nizozemí. Tito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 já jsem byl požádán, abych hovořil o tom, jaké dopady to, eh, tato eh, pnutí mají na, i na evropskou eh, bezpečnost. My jsme ji slyšeli od pana profesora Oxmana, jaké jsou, jak je vlastně ohrožen mezinárodní právní pořádek a jak to může být, mít dopad pro, na Evropu a evropskou bezpečnost a já bych se na tato eh, napětí podíval z geopolitického hlediska, co ještě je zde mm, jaké, jaká další nebezpečí jsou zde pro evropskou bezpečnost. Tady vidíme eh, mapu a několik fotografií. Eh, chci připomenout to, k čemu došlo 1. dubna 2000 jedna, již to tady zmiňovala eh, paní Eva Pejšová, kdy jsou, že jsou tady rizika eh, náhodných střetů a takovému to eh, náhodnému střetu došlo již v roce 2001, krátce po zvolení George W. Bushe za amerického prezidenta došlo k střetu eh, sprav, eh, průzkumného nebo zpravodajského letadla eh, s čínským bojovým letadlem je 8, které se snažilo ehm, to americké letadlo nějakým způsobem odstrašit, odehnat z toho území. Něco se tedy nepodařilo a ta dvě letadla se střetla, srazila a to čínské eh, letadlo eh, se zřítilo, zatímco eh, americký letoun musel s velkými obtíže my nouzově přistát na čínském území, což vedlo k e, dočasné krizi ve vztazích mezi oběma zeměmi a e, již se na to zapomnělo, protože později v tom roce došlo k e, událostem z 11. listopadu a invaze do Afganistánu a tyto věci byly zapomenuty a potom se to oživilo oživilo zase v roce 2009 a nyní, kdy se hodně pozornosti věnuje čínskému a východočínskému moři. A tyto události z roku 2001 vlastně ukazují, že této Eh, tyto nechtěné eh, střety a nehody se mohou stát a ta pravděpodobnost je narůstá, protože eh, ta napětí jsou větší, silnější a mnoho více je v sázce, zejména pokud jde o vztahy mezi Čínou a Spojenými státy. Když se mm, podíváme na geopolitickou dynamiku ve východní Asii,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 ten klíčový problém, který je skutečně v sázce a má eh, dopad na chování jednotlivých států a jednotlivých aktérů, je úloha Spojených států jako eh, extraregionálního neazijského hráče, který je, eh, dosahuje určité rovnováhy mezi zeměmi, zejména mezi Čínou a ostatními, protože nyní se Čína jeví nebo stává zemí mnohem silnější než ostatní hráči v regionu, včetně i Japonska. Takže Čína vlastně spochybňuje ten regionální pořádek a to je pro ostatní státy velmi znepokojivé a Spojené státy se snaží o nějakým způsobem o zajištění jakési protiváhy svému, svým eh, vlivem a svým eh, postavením jako bezpečnostní hráč, což je vítáno mnoha azijskými zeměmi s výjimkou Čínou, pokud tak Spojené státy činí, aniž by vyvolávali krizové nebo konfliktní situace. A Čína, a Číně se toto nelíbí. Z bez pohledu bezpečnosti Číny je to považováno za hrozbu e, pro vztahy se, Čín, se sousedy Číny to, že je tam třetí hráč mimo regionální hráč, je považováno za hrozbu, zejména protože tento hráč je geopolitickým rivalem. Toto je tedy ta základní dynamika, ke, ke které v regionu dochází a ta platí i pro situaci ve východočínském moři, kde Čína se snaží o dominanci tohoto prostoru vojenskou eh, dominanci a to ohrožuje zájmy eh, Japonska, Jižní Koreje a Tajvanu, kteří závisí opět na Spojených státech v tom, že Spojené státy nějak napraví tuto nevyváženost eh, moci a to zase Čína považuje za hrozbu. Jihočínské moře. Stejná dynamika zde eh, působí eh, v Jižčínském moři je však více zemí, které mají tento bezpečnostní zájem, eh, ne, nejenom ty ty země jmenované v těch eh, námořních eh, sporech, ale jsou to i další země, širší region, eh, zase Korea, mm, Tajvan, Japonsko, protože toto je spojovací cesta přes to jihočínské moře. A také další země regionu jako Indonésie a Singapur, Singapur mají uh, Eh, zájem na fungování a udržení stability a bezpečnosti v jihovýchodní Asii. Co je tedy ve hře v obou těchto regionech, Jihočíském i Východočíském moři? Eh, tyto, tato, tyto oblasti mají mm, jasnou vnitřní hodnotu. Eh, eh, jednak se zde hovořilo o ropě a plynu, to říkala paní kolegyně Pejšová, ale bylo řečeno, že to není tolik možná ropa a plyn, ale ty rybolovné zdroje, které jsou důležité pak je také v sázce potenciál zhromažďování zpravodajských eh, informací z tohoto eh, regionu. To jsou ty základní hodnoty, ale pak je tady širší geostrategická důležitost tohoto území. Za prvé, pro Spojené státy je zde úkolem ukázat, že jsou schopni být tím jazyčkem na váhách, tím vyvažujícím hráčem a za uh, eh, Obamova vládnutí Spojené státy eh, s toto považovali za velkou eh, prioritu, prioritou Eh, tedy dát najevo eh, zemím v tom regionu a ukázat jim, že Spojené státy jsou a budou i nadále tím vyrovnávacím aktérem a za druhé, že toto prokáží aktivní eh, rolí v tom jihovýchodním i východo, jiho Čínském i Východočínském moři, že dokáží eh, dosáhnout eh, té rovnováhy žádoucí. A pro Spojené státy je úkolem toto prokázat, že, je skute- že jsou skutečně Spojené státy schopny tuto úlohu hrát. Pro Čínu se zde objevuje příležitost, protože pokud se podaří Číně vést tu stávající politiku těch postupných eh, kroků rozšiřování své přítomnosti, eh, tak to oslabí důvěru ostatních zemí, zvýší to nejistotu o budoucí úloze Spojených státech a jejich schopnosti nadále hrát tu úlohu eh, Eh, jakéhosi dohlížitele a jazyčku na vahách a pokud Čína bude nadále tlačit tímto směrem na Spojené státy, tak je možné, že to eh, ve svém důsledku podryje strategickou úlohu Spojených států v tomto regionu. A pokud se to Číně nepodaří, pokud se to Číně nepodaří, tedy podrýt úlohu Spojených států, pak a podaří se eh, Spojeným státům prokázat těm ostatním státům, že jsou schopny nadále eh, hrát ten, tu bezpečnostní úlohu a tím zároveň dojde k poškození eh, vztahů mezi Čínou a mnoha jejími sousedy. A úloha Japonsko mnoho je ve hře, protože Japonsko je třetím velkým geopolitickým hráčem a teprve se uvidí, jak toto dopadne, ale Japonsko má velmi mnoho v sázce. A je, otázka je, jakou politiku má Japonsko přijmout, eh, pokud, protože jeho v současné době je naprosto a velmi závislé na bezpečnostní dohodě, kterou má se spojenými státy. Tady eh, nastěňuji pět základních eh, scénářů, ke kterým by mohlo dojít. První scénář Čína se vzdá svých nároků nebo je omezí. Toto je scénář, který považuji za velmi nepravděpodobný a Čína nic takového vůbec nenaznačuje. Druhý scénář je ten, že se Spojené státy stáhnou eh, z té z tohoto regionu, to také nepovažuji za pravděpodobný scénář, protože uh, toto je základní jakýsi úhelný kámen uh, celé uh, americké strategie v tomto regionu, takže to tež není pravděpodobné. A ani za současného mm, prezidenta Trumpa to nepovažuji za pravděpodobné. Prezident Trump mm, nyní ukazuje, že chce investovat do um, americké mm, do amerického vojenského kontingentu, že um, chce zároveň brát velmi vážně v hospodářské vztahy s Čínou a že chce do, prokázat úlohu Spojených států jako geopolitického hráče a to chce posílit i v té obchodní doméně. Třetím scénářem je mm, něco, čemu říkáme Pacific Community, eh, společenství pacifických států, tichomorských států, tedy společenství, které by zapojilo eh, regionální hráče kolem Tichého oceánu. Eh, to by byl žádoucí výsledek, tam patří i Spojené státy a všechny ti další hráče, a to by byl žádoucí výsledek, ale asi není nijak pravděpodobný v blízké budoucnosti. Čtvrtý je pokračování toho stávajícího napětí a to je velmi pravděpodobné, že to tak bude pokračovat, ale není jisté, zda to může pokračovat do, nekočne, ne, do nekonečná. Eh, ta rovnováha sil se proměňuje, Čína je stále mocnější a mm, od roku 2009 navzdory úsilí, které věnovaly Spojené státy, tomu zachování toho pořádku je tady narůstá nejistota na straně ostatních eh, států. A posledním scénářem je možný konflikt, omezený konflikt, a nebo naopak eh, eh, význačný, rozsáhlý konflikt. To je něco, co není pravděpodobné, ale když skombinujeme ten čtvrtý a pátý scénář, tak toto jsou scénáře, které nemůžeme vyloučit Eh, něco, že, že nemůžeme vyloučit, že ta, ta narůstající napětí skončí eh, eh, konfliktem. Jaké jsou dopady pro bezpečnost EU? E napětí v regionu již dopadá na postavení Evropské unie. Pokud vezmeme v potaz narůstající vliv Číny, ekonomický vliv Číny v Evropě a kolem Evropy. Toto je e, iniciativa e, té jedné cesty z Číny, to je e, ekonomická expanze Číny a cestou tedy na západ, diplomatickými kanály a obchodními kanály a mm, tím si navázat nebo pro, propojit azijský a africký kontinent, ale kontinent, ale narůstají také přímé investice Číny v EU. Jednak v rámci této iniciativy jedné cesty a mimo ní. A dopad je takový, že Evropská unie se stává podobným hráčem, jako je ASEAN v, ve svém postavení vůči Číně, což není velmi dobré postavení, pokud jde o vliv, který Čína může uh, mít. pokud jde o tento vliv, pak je uh, dobré si uvědomit, jak, k jaké dynamice došlo v, té, v jihovýchodní Asii. Uh, a pokud bude mít Čán, Čína jenom úzké, bude mít úzké obchodní stahy jenom s několika eh, státy, toho uskupení, v tomto případě ASEANu, pak může celé to uskupení eh, eh, destabilizovat, eh, což se tedy děje v těchto sporech a v těchto, těchto tenzích. A je pravděpodobné, že toto k čemu, něčemu podobnému může dojít v Evropské unii 28 členských států, některé velmi silné se silnými ekonomikami, ale jiné ne tak silné a v současné době mající eh, v současné době usilující o úzké vztahy s Čínou. Tento eh, proces eh, by mohl stížit fungování EU jako jednoho hráče a mohl by paralizovat anebo znesnadnit působení EU ve směru k Číně a ve směru k jeho čínskému a východočínskému moři a mohlo by to vést k, i k napětím mezi jednotlivými členskými zeměmi EU a také mezi EU a spojenými státy. A poslední věc, ještě další možné dopady pro evropskou bezpečnost, je, eh, pokud by byla určitá nebezpečí konfliktu jednak mezi Čínou a Japonskem nebo mezi Čínou a Spojenými státy, potom přímé dopady eh, na Evropskou unii se velmi těžko předvídají. Pokud by to byl zásadní eh, konflikt, pak by ty dopady byly velké, ale nepřímo, i kdyby ten konflikt nebyl nějak rozsáhlý, kdyby byl lokalizovaný, ale účastnila by se ho Čína i Spojené státy, i tak toto může mít velké dopady na evropskou bezpečnost. A tento scénář, tato myšlenka byla rozpracována eh, ve zprávě, která byla nedávno zveřejněna a která byla tež Eh, která je též eh, odkazována eh, v pozvánce na toto slyšení. Mohlo by totiž dojít tomu, že Spojené státy v takové krizové situaci by jaksi svoji pozornost zaměřili na zvládání krize s Čínou v jeho východní Asii a to by mohlo spustit a rozjet jiné kroky a chování v dalších eh, regionech, jako je Blízký východ, jako je východní Evropa. A to by mohlo mít velký vliv, pokud by to v těchto jiných regionech bylo vnímáno jako uh, to, že Spojené státy jsou schopny se postavit eh, Číně a chránit své, a chránit své spojence, anebo že toho naopak schopny nejsou. Takže to by potom buď eh, jaksi podpořilo nebo naopak odradilo určité oportunistické chování v těchto eh, regionech, které jsou daleko bližší Evropské unii. Very much indeed, sir. Děkuji. Už nemáme tolik času, ale přesto bych ráda zahájila rozpravu. Vím, že zde máme dva zpravodaje AFETu, kteří jsou v tuto chvíli v sále. Pan Butikofe, stálý zpravodaj pro jeho východní Asii a pak je zde Belde, pan Belde pan zpravodaj pro Čínu. Takže v tuto chvíli tedy navrhuje, abyste se v prvé řadě vzali slovo na dvě minuty. May I start, Mr. Belder? Pane Belder. pán Butikov je stálý zpravodaj, takže se omlouvám tímto, ale v prvé řadě vezvu pana Butikofra, aby se ujal slova. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl všem říci, že tento parlament již v minulosti hlasoval o formulaci výzvy pro všechny smluvní strany, eh, všechny strany eh, konfliktu v Jihočínském moři, aby respektovali v plném rozsahu rozhodčí nález. Tohle jsme učinili a na to je třeba poukázat. Tato evropská instituce k tomu vydala zcela jasné vyjádření. To je první poznámka z mé strany a za druhé bych chtěl říci, že jsem velmi vděčný všem expertům, Ale musím zároveň říct, že jsem trošku smutný z toho, že je zde patrný rozdíl mezi tím, co vy popisujete, a tím, co evropské instituce, zvláště tedy rada, zatím zapracovali, nebo byli schopni vůbec zapracovat do svých politik a postupů. Já se domnívám, že to nebyla šťastná hodina evropské diplomacie. Trvalo nám několik dní a pan Vigan se mnou zřejmě bude souhlasit, abychom vůbec přišli s nějakým prohlášením, které by říkalo, že bereme na vědomí rozhodčí nález. A bylo to dokonce o to horší, že ministři zemí ASEAN a EU nebyli schopni sformulovat vyjádření v tom smyslu, že by Kambodža a Laos měli eh, být těmi státy, které budou v rámci jednání o konfliktu vyzvány ze strany Evropské unie. Je to konflikt týkající se podpisů, Eh, je to konflikt, který je eh, zcela eh, jasný a prokazatelný a bude mít jasný dopad na hlavní města v daném regionu. A v řadě případů byly evropské zájmy velmi po, porušeny a poškozeny. Moje zdroje v dané oblasti mi uh, sdělili, že se cítili velmi zklamáni. Já mám radost eh, z posledního výboje, jako je eh, oblast Káboru show, o které se zde hovořilo. To je další limitující červená linie, kterou někdo prostě nakreslil do písku a pak na ní zapomněl a Čína se rozhodla ji jen tak překročit. Nedává to moc smysl. Pokud nemáme ani minimální schodu mezi členskými státy, tak skutečně ta retorika je velmi složitá. My se musíme držet principů právního státu v konfliktech tohoto typu a to by nás mělo sjednotit. Já myslím, že to pomůže. Pomůže i to, že se o tom zde v podvýboru hovoří. Doufám také, že se nám podaří přesvědčit kolegy v národních parlamentech, aby vyvíjeli tlak na vlády členských států v tomto směru, jelikož jsou to právě oni, které zde selhaly a doufejme, že se tak nakonec podaří i přesvědčit naše partnery v jeho východní Asii. Děkuji a prosím pana Beldra, zpravodaj pro Čínu. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji. Mě velice zaujala Prezentace expertů, která zde zazněla, byla opravdu velmi informativní a osvěžující. Jenom navážu na to, co říkal pan kolega stálý zpravodaj. A jsou zde dvě poznámky, které bych rád vyřkl. Paní Pešová hovořila o francouzské angažovanosti v Jihočínském moře A byla zde určitá výzva, co se týče symbolické vojenské účasti, abychom se vyhnuli dalšímu narůstání vojenské přítomnosti. A to je otázka na pana Viganda. Co tedy se děje v tomto směru? V loňském roce byla vypracována studie týkající se Eh, sdělení, že Evropskou unii není třeba rozdělovat, protože už je dost rozdělená sama o sobě. A co se děje tedy s těmito eh, problémy? V roce 2016 se hodně hovořilo o aspoň symbolické vojenské přítomnosti. Věnoval se tomu někdo dál? Minulý týden byla zveřejněna studie týkající se velkých obav ohledně malých ostrovů. A to je přesně ono. My se právě tímto dnes zabýváme z hlediska geopolitiky a geostrategie. A v této studii se uvádí mimo jiné, že Evropská unie může sehrát, sehrát zcela zásadní roli, pokud jde o volný pohyb na moři, pokud jde o námořní právo. A moje otázka zní, jak se o to můžeme zasadit my, abychom eh, zmírnili tenze, abychom zamezili další eskalaci. Můžeme třeba eh, zorganizovat nějakou konferenci týkající se moře. Otázka zní, zda ti dva hlavní hráči, USA a Čína, nám v tomto budou schopny víc stříct budou schopny podpořit naše zájmy. Můžeme vůbec tímto způsobem eh, omezit ty tlaky? Já jsem si jist, že existují možnosti, kterých bychom se měli zhostit, ale jsou tam další hráči, které rozhodně musíme zapojit. Já nad tím hodně přemýšlím a budu nad tím přemýšlet dále po příspěvcích, které zde zazněly. Všem děkuji za to, co zde zaznělo. Děkuji. Děkuji, pane kolego, v tuto chvíli. Zde mám dvě žádosti o slovo Charles Stanok. Děkuji, paní předsedkyně. To je pravda, pane Butikofre, to zní velmi dobře, co říkáte, ale obávám se, že ačkoliv já věřím ve vícestrané vyjednávání a v právní stát a v mezinárodní právo, tak je zde zcela jasné, že Čína tohle všechno zcela ignoruje, včetně rozhodčího nálezu a včetně eh, toho jednání o soustrovích a bude nadále ignorovat tyto nálezy podle toho, co se jim bude zrovna hodit. A musím říct, že velmi lituji dalšího vývoje i eh, vzhledem k Brexitu se domnívám, že Spojené království bude stále mí, méně zúčastněno na vyvíjení tlaku na Čínu, protože bude osamoceno ve svých jednáních o obchodních stazích s Čínou, to znamená nebude chtít tyto vztahy narušit a pokud by tato jednání nešla úplně příznivě, tak by to určitě vedlo k něčemu, co předvídal George Osborne na předchozí vláda a já úplně nevidím možnost, že by vzhledem k Brexitu moje země se chtěla nějak uh, nějak velmi angažovat eh, na strané úrovni. To musím s politováním říci. A vždycky, když jsem se ptal na otázku s Kábor Show, tak jsem zjistil, že je to něco, co dělá nějaký malý podvýbor neznámý a zabývá se státy Azán. Většina jednání o jeho čínském moři. Já jsem byl Eh, jedním eh, z předsedů eh, společnosti pro Tajvan. Máme za to, že Tajvan je také smluvní stranou, protože zde má své ostrovy. A je to něco jako bilaterální záležitost s Japonskem, ale Tajvan tam má své historické zájmy a tradiční zájmy i když eh, tedy nejsou takové, jako jsou zájmy pevněny A bývalý prezident Tajvanu, s kterým jsem měl možnost se dvakrát setkat, on napsal takový odkaz, který jsem četl. Tam zaznělo, že by se v rámci dalšího plánu mělo eh, postupovat tak, že by se teritoriální nároky zcela ignorovaly a mm, kladl by se důraz na mm, přírodní bohatství a rybolov a všechny ty mírumilovné aktivity v regionu. Musím si, že jako předseda této skupiny jsem bohužel tohle nebyl schopen nijak prosadit, ale je to pojem, který vlastně do určité míry je analogií k dohodě o Antarktidě. Je to území, které bychom měli, jako, co se týče nároků, zcela uh, izolovat od otázky um, přírodního bohatství a rybolovu. Myslíte si, že tohle je možné realizovat? Já se k tomu mohu jenom připojit, Charlesy. Myslím, že to je přesně to, co jsem chtěla říct se sama. Můžeme se o tu otázku podělit, ale byla to přesně moje otázka. Pan Andru Lakis, prosím. Είπατε o ότι Děkuji vám, paní předsedkyně. Říkala jste před chvílí, že Číňané investují a že eh, tady opravdu je velké investiční úsilí ze strany Číny a že do budoucna bude zapotřebí, aby k tomuto jako k jiným věcem eh, existoval společný evropský eh, postoj a společný evropský eh, přístup k čínskému expansionismu a provokacím. Jaké investice představují podle vás ty provokace? Máte něco konkrétního na mysli jako provokace ze strany Číny? Číny. E, teď například je to ta otázka Jihočínského moře, tam se také investuje. E, má to co dočinění s jižní hedvábnou stezkou. A je tady ještě nějaká jiná velká investice, která by měla e, relevantní charakter pro nás jako pro Evropu? Děkuji, pane. A teď bych se chtěl ještě, chtěla ještě zeptat na něco dalšího. Je to hlavně určeno panu Veganovi ale eh, i našim dalším dvěma eh, významným evropským panelistům ohledně eh, lekcí, které můžeme vyvodit. Jsou tady určité, určitá poučení, která můžeme vyvodit z velmi úspěšné mise Atalanty a z toho, co zvláštním mechanismem umožnilo také účast eh, externí eh, jsou tady takové obdobné rysy, kterou, které bychom mohli vystupovat, které bychom mohli využít a zároveň bych také chtěla Eh, tady ještě jednou zdůraznit návrh pana Beldera. Možná, že bychom ho mohli nějak představit, protože eh, to byl velmi dobrý způsob, jak řešit opravdu velmi temné problémy s veškerým respektem k odlišným postojům. Eh, byla to opravdu unikátní zkušenost. Takže teď bych byla ráda, kdyby všichni panelisté se k tomu vyjádřili a případně odpověděli na dotazy ze strany poslanců. Takže zase ve stejném pořadí pan Wiegand, pan profesor Oxman, paní doktorka Pejšová a pan doktor Franz Paul van den Putten. Takže e, prosím, pane doktore Vígande, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve zdůraznil, že nepochybně eh, Evropská unie plně stojí za UNCLOSem a za implementací mezinárodního práva. Eh, pan eh, kolega Butikofer ještě nebyl v sále, když jsem měl možnost číst úryvek z prohlášení Evropské unie z března loňského roku eh, všemi 28 členskými státy, tak to bylo jasné a zřejmé a to bylo jasné a zřejmé ještě předtím, než vlastně byl ten právní, než, než bylo to rozhodnutí zveřejněno, eh, takže to je třeba eh, takto vnímat a zároveň je to e, v tom prohlášení také jasně řečeno, e, že Evropská unie chce, e, je odána tedy dalšímu pevnému prosazování mírových řešení a dodržování mezinárodního práva. Takže tady prostě je to tak, že ten Mezinárodní eh, tribunál eh, pro námořní právo sídlí v Hamburgu eh, ve členském státě Unie. My jsme plně oddáni myšlence plně dodržovat UNCLOS a jak už jsem měl možnost říct i při předchozích eh, příležitostech eh, víc jak 40 našeho mezinárodního obchodu projíždí eh, touto oblastí, která je teď předmětem diskuze. V odpovědi na otázku pana Beldera bych asi řekl tolik ne často svoláváme mírové konference. Samozřejmě se snažíme, nebo snažili jsme se být maximálně nápomocní eh, otázce Sýrie či Afganistánu, ale zde bychom byli rádi nápomocní zúčastněným stranám, to zcela určitě. Eh, Vítáme nedávné potvrzení ze strany ASEANa a Číny, že pokračují v rychlých rozhovorech, aby bylo eh, nakonec bylo možno prostřednictvím kodexu chování eh, prosazovat eh, prohlášení z roku 2002. Neděláme to pouze ze svých ekonomických zájmů, nejenom proto, že jsme vázáni UNCLOSem. Všechny naše eh, členské státy jsou zúčastněnými stranami, ale Unie je také zúčastněná strana. Děláme to proto, že nám záleží na bezpečnosti jeho východní Azie, protože v roce 2012 jako Evropská unie jsme se připojili eh, ke smlouvě z roku 1900 76 o spolupráci v východní Asii a tam jsou zakotveny právní závazné právní e, povinnosti e, a, e, k, ohledně mírového řešení sporu. My to takto vnímáme. Konkrétně podporujeme tyto rozhovory a pokud bychom byli přizváni k nějakému příspěvku, hned teď. Prostě zatím ASEAN i Čína chtějí diskutovat mezi sebou ale s ASEANem eh, máme semináře o námořní eh, bezpečnosti na vysoké úrovni. V červnu 2016 se konal poslední z nich ve Vietnamu a různě posilujeme eh, opatření pro zlepšení důvěry. Tato opatření budou pokračovat a samozřejmě tak chceme činit i s Čínou, i v rámci ASEANu. Paní předsedkyně, eh, chci říct, že vzhledem k těm zkušenostem, o kterých jste hovořila, tak to je samozřejmě velmi relevantní. Těsná spolupráce pro ochranu eh, velmi citlivých ekosystémů. Eh, těsná spolupráce v oblasti životního prostředí je velmi významná. Evropská unie má tady zvláštní úkoly a je to zase způsob, jak získávat důvěru, jak společně řešit konkrétní teritoriální otázky, které je třeba, eh, ke kterým je třeba najít eh, řešení a eh, to podle mezinárodního práva v každém jednotlivém případu. A chtěl bych závěrem říct, že ti, kteří kritizují výsledek jednání v radě, tak musí samozřejmě se také zabývat otázkou národních zájmů a právním postavením jednotlivých členských států Unie. Když se podíváme na reakce partnerů Kanada, Japonsko, Spojené státy, Austrálie a tak dále, tak zjistíte, že Evropská unie má skutečně dobré místo v celém tomto eh, jednání. My jsme opravdu první, kdo, eh, tr, eh, kdo těží z implementace UNCLOSu. A jsem pochybně jist, že pan profesor Oxman by to mohl jenom potvrdit eh, takže není to víc, méně než 20 milionů čtverečních kilometrů. Je to prostě 380 větší oblast než celá Unie. E, máme opravdu e, veškerý zájem na tom, aby toto fungovalo. A to rozhodnutí soudu bylo zásadní, protože omezilo e, určité, určité prvky, které by se kvalifikovaly jako exkluzivní hospodářské zóny. Děkuji a pane dok- řediteli Vígande a na řadě je pan profesor Oxman. Thank you very much, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám jen několik připomínek. Já bych byl opatrný, pokud jde o to oddělování námořního obchodu a volný pohyb po moři jednotlivými nám, možnými velmocemi. Jedním z účelů totiž bylo chránit námořní obchod před eh, státy a dalšími subjekty, soukromými subjekty. Te, proto to tak bylo. Boj proti pirátství, boj proti námořnímu zločinu, to byl účel, proto bych byl velice opatrný, pokud bych chtěl tolik oddělovat tyto dva koncepty. Samozřejmě každý stát má svůj vlastní zájem na námořním obchodu, ale zároveň má trochu touhu snažit se svůj vlastní námořní obchod chránit a zvýhodňovat oproti konkurence. A proto přišel tento nárok. a je to nárok obdobný Adenelskému poloostrovu. Proto bych byl tak opatrný a nemusím to vůbec vysvětlovat. Život není jednoduchý a proto řeknu, že každý stát v tomto kontextu musí řešit otázku vyváženosti mezi vlastními zájmy a vlastní realizovatelnou rolí. A která se eh, v podstatě týká eh, jeho sloučené povinnosti v rámci určité aliance států. A proto bych navrhoval opatrnost, jelikož dívat se na to výlučně tak, že tato zařazenost do aliance by byla eh, automaticky vyloučena tím, že budete chránit své vlastní zájmy, to se domnívám, že není eh, ten správný pohled na věc. Já jsem se věnoval po dlouhou dobu dohodě o Antarktidě a myslím si, že by bylo dobré se dívat na věc z hlediska různých modelů, které opravdu umožňují spolupráci, byť ty nároky dále existují, ovšem jsou pro danou chvíli eh, nespecifikovány a nerealizovány. Jelikož jsou zde dále eh, spory ohledně svrchovanosti, svrchovanosti třeba mm, ostrovů Spretly a zóny 12 mil, pak jsou zde právní aspekty, jako je obklopenost mořem, to je ale právní problém. Nemusíme se držet ovšem pouze jednoho výlučného modelu. Myslím si, že bychom mohli naopak prokombinovat různé modely v zájmu spolupráce. Děkuji vám, dámy a pánové. Jenom chci upozornit, že máme už jenom 12 minut. Po 12 za 12 minut eh, tlumočníci odcházejí. Takhle to v parlamentu chodí. My jsme eh, tlumočníkům vděční za práci, ale takhle to eh, je. V tuto chvíli dávám slovo paní Pešové, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, já se pokusím hovořit stručně. Pokud jde o poznámku pana Butykofra, tak eh, samozřejmě my sdílíme vaše zklamání a jsme si vědomi i práce, kterou jste na tom odvedli. A pokud jde o to, co je na tom pozitivní, tak musím říct, že máte pravdu, že zde bylo dáno prohlášení Evropské unie, prohlášení na samitu G7. To všechno předcházelo vydání rozhodčího nálezu a Tehdy se sešli ministři zahraničí v Japonsku za účasti Evropské unie a tehdy se vypracovala eh, pozice Evropské unie. Pokud jde o to další vývoj, tak já pochopitelně naprosto souhlasím s panem Oxmanem v tom, že eh, zde existuje právní povinnost spolupracovat co se týče využívání přírodního bohatství v průběhu trvání a nedořešení sporu. Je zde dán ten slavný koncept, který už byl mnohokrát použit, mimo jiné na Antarktidě i v kontextu Evropské unie. Známe je velmi dobře. Pan Mas a mírová iniciativa ve východočínském moři, to je přece známý pojem, to je přece úplně exemplární příklad eh, takovýchto sporů. Problém však spočívá v tom, že v tom východ, ve východočínském moři eh, se těží eh, plyn, ropa, využívá se tam eh, spousta na přírodní oblasti, plus je tam hojný rybolov, ale je tam velký seismický pohyb. A tyto státy tohle řeší řadu let. Eh, probíhal slavný eh, workshop mezi Indonésií a Kanadou, kde se snažili najít eh, společného jmenovatele a spolupracovat v oblasti otázek životního prostředí. Problém však takového dalšího vývoje je v tom, že podmínkou spolupráce je vůbec si nadefinovat prostor, kde se pohybujeme v oblasti, kde ještě existuje určitá benevolence a prostor pro příležitost. Ale v případě východu Čínského moře bylo základním předpokladem to, že každý se k tomu, k tomu stavěl tak, že tady není žádný spor, to je prostě moje. A to je ten problém. Bohužel, tak toto tuto chvíli vypadá. A co se týče symbolické přítomnosti, a děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji, za to, co jste říkal. Jak víte, Francie již zmínila možnost v loňském roce ministři obrany zmínili tuto možnost vojenské přítomnosti. To znamená, že tahle myšlenka stále ještě je projednávána. Nechci řešit, eh, jak se k tomu v tuto chvíli staví vůbec Francie a Japonsko eh, by mělo realizovat státní návštěvu Francie v zanedlouho, to je určitě také důležité, takže tahle otázka nebude úplně opomenuta, ale je to velmi citlivé téma. Takže jakékoliv stanovisko je zde trošku problematické. A a co se týče Atalanty, se Atalanta, tak máte pravdu, paní předsedkyně, to byl úspěch. Je to mise eh, na moři, což je to, co mezinárodní společenství chce. A mise Atalanta je úspěšným projektem společné eh, obrané a bezpečnostní politiky. Je to úplně neutrální eh, subjekt v, v naprosto odlišném právním prostředí. Pokud bychom mohli takovou tu misi společné bezpečnostní a obrané politiky ustavit i pro tyto účely, bylo by to ideální. To jsem chtěla jenom říci. Já jsem se nezamýšlela naopak nad něčím, jako je mise společné zahraniční a obrané politiky. Já jsem chtěla nějaký mechanismus, který by fungoval podobně jako mise Atalanta a který by se snažil dosáhnout zapojení dalších partnerů do jakéhosi schématu spolupráce proto, aby došlo k tomu, že napomůžeme eh, zajistit volný pohyb po moři pro ty komerční účely, pro účely komerčního obchodu. O tom hovořil pan profesor Oxman, ale to byla stejně jenom taková postranní poznámka. Ano, e, můžeme se tomu určitě věnovat dál. Děkuji. Mr. van der Putten. Um, I would like to... Pan pan den Putten. The question um, Nejdříve bych reagoval na otázku pana Beldera, která se týkala evropské úlohy při eh, eh, a možnosti jakési mírové konference. Myslím si obecně eh, myšlenka přivést státy k, jednotlém, k jednacímu stolu a řešit ty věci, které působí napětí a mohly by vyústit v konflikt. Tato myšlenka uh, samotná by mohla mít velmi eh, dobrý symbolický dopad ale eh, možná by sama o sobě nepři, eh, nepřesvědčila ty zapojené aktéry, aby skutečně eh, přispívali a přistupovali k tomu vstřícně. Zejména Čína je velmi citlivá, pokud jde o jakési zásahy do jejich věcí, zejména cestou, která není bilaterální. Ale to samo o sobě mm, neznamená, že by EU nemohlo něco takového Eh, navrhnout. Nicméně podívejme se i na mm, širší kontext, jaký je ten ten eh, základní cíl a jaké mm, směřování chce Evropská unie eh, nastavit. Myslím si, že jedno takové doporučení by bylo, či tedy ten politický směr, ta linie by byla zachování základních eh, fungování základních právních principů a druhá věc stimulovat země k tomu třetímu scénáři, na mém seznamu. To znamená stimulovat je k vytvoření tichomorského společenství, kde by eh, eh, člen, spojené státy eh, spíše hrály diplomatickou úlohu, ale ne, ne vojenskou tolik, nebyly by hlavním diplomatickým aktérem, ale znamenalo by to také, že Čína změní své chování a ústoupí ze svých nároků, které skutečně poškozují její menší sousedy. To je velmi velmi obtížně dosažitelné, ale pokud by to byl dlouhodobý cíl, tak by to mohlo pomoci vytvořit jakýsi eh, rámec dlouhodobému postoji EU. A druhá věc, ke které chci pohovořit, se týká přímých investic v Evropě ze strany Číny. A které se týkají nebo které jdou tou cestou té nové hedvábné stezky nebo i jiné investice. Eh, regionální odlišnosti existují. Eh, Čína se zaměřuje na eh, jihovýchodní Evropu, Řecko a Balkán, ale také střední a východní Evropu. Nicméně je důležité si uvědomit, že dlouhodobě členské, všechny členské státy budují dobré obchod nebo budují silné obchodní eh, vztahy, takže nejde jenom o ty jednotlivé přímé investice, ale vzhledem k narůstající síle Číny jako investora ve všech členských státech e- EU se nakonec stane velmi obtížné, aby EU eh, e nebrala v potaz tyto ekonomické vazby a provázanosti. Eh, jednotlivé země mají jiné zájmy ekonomické v jiném okamžiku a bude stále obtížnější je sladit. To znamená, bude obtížnější, aby těch 28 členských států našlo nějaké společné stanovisko právě kvůli těm odlišnostem pokud jde o tyto investice. Děkuji, říká paní předsedkyně, pane, pane Fanden. Putene, děkuji za poslední vyjádření. Myslím si, že se dostáváme eh, ke konci naší debaty. Děkuji všem panelistům za účast na tomto veřejném slyšení. Jsem si zcela jistá, že to je jenom začátek našich eh, společných uh, jednání o jihovýchodní Asii a o e, zejména konkrétně tedy o napětích, e, napětí v jeho čínském a východočínském moři. Děkuji všem kolegům, kteří jsou členy výboru. E, děkuji za příspěvek k diskusi a děkuji také tlumočníkům a budu se těšit na setkání eh, zítra, kdy pokračuje naše schůze pod výboru SEDE. Je to jenom dopolední zasedání do 12.30. Děkuji.